Mes chers collègues, je vous invite à prendre place. Milí kolegové, milé kolegyně, prosím, abyste se posadili na svá místa. Paní Georgieva eh, za tři minutky dorazí. Takže tím vlastně mohu zahájit naše zasedání. Abych se zeptala, zda máte nějaké námitky proti dnešnímu pořadu jednání. A rád bych vám rovněž řekl, že v těch následujících minutkách, které nás čekají, počkáme na paní komisářku Georgievu a ta nám dneska přednese přeskum víceletého finančního rámce v polovině období a poté budou mít možnost vystoupit zpravodajové, kteří se zabývají touto revizí přeskumem v polovině období. Jednak je to stálý eh, stálý náš zpravodaj pro Evropskou eh, investiční banku, investiční nástroje. Dále to budou stínoví zpravodajové, kteří se zabývají návrhem tohoto přeskumu v polovině období a poté budou mít možnost vystoupit i koordinátoři. Víme, že máme spoždění a samozřejmě i to, že program paní Georgievy je velice nabitý, aby teda jsme měli možnost e, i reagovat ze strany mm, předsednictví. My zde předpokládáme ty tři minuty, nebo předpokládáme, že budete mít k dispozici tři minuty, ovšem musíme to zkrátit na dvě minuty. Mm, protože jinak bohužel by paní Georgieva pravděpodobně musela odejít ještě dřív, než by byla schopna odpovědět na vaše otázky. Takže pokud s tímto souhlasíte, s tímto, s tímto návrhem těch dvou minut, které budete mít k dispozici, já samozřejmě vám předem bych vám chtěl poděkovat eh, za pochopení této eh, situace a to, že to musím mm, takhle skutečně vám vlastně vnutit tento postup. Takže za eh, chviličku toto, toto napětí eh, pomine, protože samozřejmě paní komisařka mezi nás dorazí, ale s my můžeme mít dál. Včera probíhala i rozprava ohledně rozpočtu pro rok 2017 a my jsme, já jsem tam se zmínil o tom, že v podstatě ještě sníme a eh, dneska ráno pan, komi, pan komisař přijde se svým návrhem, že to bude vlastně rovněž součástí určitého snu a že paní Georgieva poté rovněž bude hovořit o mobilizaci potřebných prostředků ohledně této revize v mezidobí a já skutečně doufám, že ten sen nám ještě teda chviličku, několik minut, několik vteřin vydrží. Vidím zde již zástupce komisa, dokonce vidím i paní komisařku Georgievu, které rovnou zatleskáme. Madame la vice-présidente, je vous remercie infiniment. Vážená paní místo předsedkyně, jsem nesmírně vděčný za to, že jste mi z nás dneska odpoledne přišla. Jistě si dovedete představit, jak netrpělivě očekáváme, jaké velké sny a očekávání zde máme, protože my si všichni pamatujete všichni ti, kteří jsme zde byli na konci roku 2013, když v eh, tom okamžiku, kdy jsme právě hovořili o návrhu víceletého finančního rámce pro léta 2014-2020, byl to okamžik eh, obrovských obětí. Samozřejmě, ale že jsme s tím souhlasili na základě dvou pouze podmínek. Jednak to byla ta skupina na vysoké úrovni, která měla být zorganizována která by měla navrhnout všechny ty možné vlastní zdroje. A včer, eh, minulý eh, týden eh, pan předseda Monty o tom rovněž hovořil, že musíme počkat ještě několik týdnů předtím, než budou předloženy tyto vlastní zdroje. A druhá podmínka byla, aby právě v tomto mezidobí, v polovině období došlo k této revizi, k tomuto hodnocení víceletého finančního rámce. To znamená, že máme určité naděje. My všichni, kteří jsme eh, zde a je právě na vás, eh, vážená paní místo předsedkyně, abyste mm, možná zachovala tyto naše, udržela tyto naše sny a naděje a tímto vám dávám slovo. Ještě jednou děkuji za to, že jste mezi nás dneska odpoledne přišla. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Je mi nesmírně líto, že došlo k tomuto zpoždění. Ano, ano. Bohužel my eh, jsme teda měli s panem Katajnenem, to předsedou komise a vysokou představitelkou paní Morgheriniovou tiskovou konferenci pro toto spoždění a byla, padla tam otázka, na kterou jsem musela odpovědět na této konferenci, proto jsem přišla později. Ale vy jste mě požádal to, abych nějak zachovala tyto vaše sny a naděje. A vy jste v podstatě vlastně tu laťku nastavili níže, než jste mohli, protože jste mohl eh, po mně požadovat, aby se vaše sny staly realitou a já skutečně udělám vše proto, aby ty vaše sny neustále ještě žili a já doufám, že my všichni z těch snů realitu uděláme. My jsme v posledních několika měsících opravdu velice intenzivně pracovali na této revizi v mezidobí a samozřejmě mm, já se nyní s vámi podělím o tyto naše poznatky, výsledky a ráda bych poděkovala vašemu výboru, ale i mnoha jiným eh, představitelům Evropského parlamentu, kteří se zapojili do všech těch doporučení, myšlenek, nápadů, zároveň ministrům ECOFINu rady za možnost dvakrát s nimi prodiskutovat celou problematiku a zároveň mým kolegům v komisi, kteří tvrdě pracovali na tom, aby jsme tento návrh měli obsažný, detailní a spravedlivý. Jestli dovolíte, podíváme se nejprve na ten balíček, který obsahuje tři části. Jednak je to sdělení v tom mezidobí, v tom poločase, jakože je pracovní dokument, ale je to návrh eh, vydobaného víceletého finančního rámce pro flexibilitu a zároveň je to návrh zjednodušit finanční pravidla v rámci finančního nařízení, zároveň i takzvaný omnibus, to znamená relevantní základní akty. A máme zde určitá propojená, propojené návrhy, které jsou eh, s těmito třemi oblastmi eh, spojené, ty tři nejdůležitější pro nás jsou samozřejmě EPSI do roku 2022 dosáhnout dvojnásobného rozsahu tohoto eh, eh, balíčku, to znamená 500 milionů pro MMF a zároveň nový návrh Evropského fondu pro udržitelný rozvoj v rámci eh, investičního plánu, externího plánu. A e, takový, dále je to Wi-Fi for you. Toto je velice takový zajímavý návrh, který by měl umožnit, není to nějaký rozsáhlý balíček, ale měl by umožnit našim občanům skutečně ve veřejných prostorách mít přístup k bezplatnému Wi-Fi. To by se mělo líbit všem. A nyní se podíváme na celý ten rámec, ve kterém by tento návrh měl být vytvořen. Vy víte velice dobře, protože jsem měla možnost si vás vyslechnout v tomto ohledu, Takto vypadá náš rozpočet založený na výsledcích, zaměřený na výsledky, naše kapacity, definice toho, kde, jsme, kde utrácíme, jakým způsobem, jakým způsobem jsme hodnoceni, tak aby jsme skutečně měli ty nejlepší výsledky našich finančních prostředků a zároveň nejlépe komunikovali našim občanům srozumitelným způsobem, protože samozřejmě, že je to oblast, která je otevřena zásadním kritickým argumentům a my děláme vše možné, abychom dosáhli těchto cílů. 27. září proběhne druhá konference, která bude právě analyzovat rozpočet založený nebo zaměřený na výsledky a doufám, že se toho zúčastníte aktivně. Když se podíváme na toto balíček, vidíme tři velice jasné cíle. Je to přidělení fondů finanční prostředků na naše priority. Naše priority jsou jasné, jsou to pracovní příležitosti a růst na jedné straně, bezpečnost, migrace a uprchlická, uh, uprchlická krize, jakož i vnější hranice na straně druhé. Uh, ne, ale udělat to, co vy už jste zahájili, to znamená ještě dál zvýšit určitou pružnost, určitou, řekněme, svižnost tohoto rozpočtu. A třetí záležitost je snížit administrativní zátěž, to znamená ta pravidla, která nejsou přidanou hodnotou pro řízení těch finančních předků. A když se podíváme na celý tento balíček, tak ten představuje 12,8 miliardy. A z toho hm, pokud jde o tento přeskum v poločase, tak tam máme 6,3 miliardy. To jsou ty finanční prostředky, které v současné době nejsou zatím alokovány a které by měly jít na pokrytí našich hlavních priorit. Technické přizpůsobení pro kohezní politiku, to je 4,6 miliardy, to již bylo provedeno, a další výdaje na migraci již v roce 2017 v tom návrhu to představovalo 1,8 miliardy. Když se podíváme na 6,3 miliardy, to je ten nový prvek pro vás, tak tato částka je rozdělená. Máme zde 2,4 miliardy pro pracovní příležitosti a růst, 3,9 miliardy na oblast migrace. My jsme zde aplikovali skutečně velice striktní a velice jasná pravidla pro určitý screening toho, kam tyto finanční prostředky jdou. To znamená posílit ty projekty, které opravdu přináší výsledky pro naše občany. Já vím, že se těší podpoře i u nás parlament Kosme, 200 milionů Horizont 20, 2020 400 milionů, CEF a doprava 400 milionů a Erasmus plus 200 milionů. Toto jsou skutečně projekty, kde opravdu teda jsme vyčerpali tyto prostředky a je jasné, že to jsou opravdu ty projekty, které plní které přináší výsledky. Já zde mám ještě jednu miliardu pro iniciativu pro zaměstnanost mladých a to chceme doplnit jednou miliardou ze sociálního fondu. Ráda bych zdůraznila to, že rovněž podporujeme ty tři země, které jsou největšími beneficienty v oblasti koheze a technického přizpůsobení Španělsko, Itálie a Řecko. To jsou země, které měly obrovské problémy v oblasti nezaměstnanosti mladých, využít právě tohoto posílení finančních prostředků, pokud si to budou přát. Mohou to využít pro migraci, to jsou rovněž země, alespoň Itálie a Řecko, to jsou právě země, které se potýkají s obrovským problémy v této oblasti. No ale je to 150 je do EFSI fondu a další věc, o kterou nás prosil parlament, a to je snížit tu garanci z těch 50% na 35% ty zároky. Lidé v parlamentu, když to slyšeli, tento náš, toto naše rozhodnutí tam řekli, no my jsme vám to říkali. Já na naši obranu mohu říci, že jsme nevěděli, jak to bude fungovat a nyní skutečně můžeme být méně konzervativní. A dal jsme 50 milionů právě pro ten program Wi-Fi for You. Na straně migrace zde máme dvě velké obálky. Jednak je to interní EU akce Frontex, nové agentury, různé, agent, různé další aktivity, které podporují absorpci toho tlaku vyvolaného krizí a dále je to druhá obálka externí akce a to je 1,4 miliardy na příčiny migrace. A dále zde máme 250 pro investiční externí plán, 750 migrační kompakt a 385 milionů pro posílení ELM kapacity, externí akce v této oblasti a zároveň naše vlastní kapacity pro makroekonomickou finanční pomoc, to znamená navýšení této naší kapacity. Takže to znamená, ta první věc, to je ta obálka, finanční prostředky, podpořit programy, které přináší výsledky a zároveň nové aktivity pouze tam, kde jsme si, kde jsme si jistí, že tyto programy přinesou přidanou hodnotu. A dále zvýšit flexibilitu a určitou svižnost těchto finančních prostředků. Zde bych ráda zúraznila, že potřebujeme na radě jednomyslnost abychom zdvojnásobili eh, velkost těch stávajících flexibilních nástrojů a rezervy pro, eh, pro nepředvídané události z 500 na 1 miliardu a z 250 milionů na 500 milionů. To je vlastně něco, na co nás přivedl Evropský parlament, eh, co jsme dále analyzovali a využili. A dále samozřejmě využijte prostředky, které zatím nebyly využity a vytvořit určitou Eh, krizovou rezervu pro Evropskou unii. Víme na základě zkušeností, že jakmile dojde k nějaké krizi, tak musíme okamžitě být schopni zmobilizovat volné finanční prostředky a myslím si, že toto je dobrý způsob, jak využít ten, tyto nevyčerpané finanční prostředky. Externí akce mm, by měla být trošku konzervativnější v těch závazcích, aby tam měli desetiprocentní flexibilní takový poštář k dispozici finančních prostředků a zároveň určitá omezení globální marže pro závazky, která by byla trošku navýšena. A dále bych vám možná nastínila, jak to vypadá u pladeb nyní. Předpovědi do budoucna vidíme jasně, že bohužel rok 2016, 2017 tam skutečně jsme pod těmi předpověděmi, to znamená, že mm, až později dostaneme ty faktury. Já jsem například lidé z Bulharska, z mé země, mají obrovské obavy ohledně tohoto rozpočtu pro 2017. Ptají se, zda to znamená, že budou mít méně finančních prostředků k dispozici. Já jim říkám, ne, ne, ne, to prostě znamená pouze, že budete platit vlastně míň faktur Neznamená to, že budete mít méně finančních prostředků, ale v letošním roce bohužel nebudeme platit až tolik těch eh, faktur, které, kolik jsme si přáli. Eh, bohužel ta situace se mm, nebude zlepšovat rychle. Pokud eh, skutečně ne, se nám nepovede zmobilizovat všechny, tak to v podstatě, pane Depres, bude takové to jojo, o kterém jste se zmínil. A dále jsou to uh, stropy u plateb, ty budou užitelné. Toto je, ano, samozřejmě jsou to platby pro speciální instrumenty, které mm, bychom měli počítat nad rámec těch stropů. Toto je věc, kterou ještě musíme vyřešit mezi námi a radou a globální marže pro platby musí být plně využívána pro maximální flexibilitu, kterou požadujeme. To je rovněž věc, na které ještě musíme zapracovat. Jsou to rozsáhlé částky pro ty eh, eh, zvláštní speciální instrumenty? Někde asi kolem 10 miliard, už máme 3,4 miliardy, které se nám povedlo zmobilizovat. Došlo tam k určité kompenzaci, čili není to triviální záležitost, nebude to jednoduché. Ty předpovědi musí být, když se podíváme, já jsem vám to před chviličkou ukázala, musí být vlastně nad ty stropy, eh, ty předpovědi, protože jinak eh, to bude opravdu závažný problém. My už jsme kompenzovali platby i eh, v roce 2017, teda v tom návrhu, návrhu pro rok 2017, tam došlo k určité kompenzaci, ale 350 milionů pro zvláštní nástroje z toho rozhodnutí 2014, tak tam ještě nedošlo vlastně k určitému vykompenzování. Já bych to řekla následovně. To je finanční částka, když dám všechny ty platby, provedeme všechny ty platby, které byly naplánovány, tak na konci toho období by měly zůstat nad eh, eh, tím stropem, pokud tu eh, celou záležitost nevyřešíme dříve, my se budeme snažit samozřejmě. A dále zjednodušit eh, pravidla v oblasti výdajů. Hovoříme zde o dvou věcech. Jednak zjednodušit mm, tu jednotnou eh, příručku všech eh, těch pravidel, více dále důvěry mezinárodní institucím, které mají všechny ty možnosti k auditu a mm, finančnímu řízení, to znamená důvěřovat těmto institucím a neopakovat a duplovat tu práci i u nás. A zároveň se snažíme zjednodušit nějakým způsobem 25 různých legislativních aktů. A naši kolegové by chtěli jednu čtvrtinu, nebo, nebo v podstatě, aby ta příručka nebo ten, ten rozsah těch pravidel byl o 25 menší na konci tohoto úsilí. Práce na těchto finančních pravidlech, eh, to je práce, která je propojena s eh, tímto přeskumem v poločase, ale pravděpodobně tam budou i některé části, které budou poté pokračovat v rámci legislativní práce. To bude rozsáhlá část aktivit. Nechceme pouze zjednodušit ta pravidla, my se snažíme, aby ta pravidla byla zároveň efektivnější, aby, byl, aby lépe fungovala kombinace těchto nástrojů, dále eh, vykazování, které bude zaměřeno na výsledky. A to, co je pro nás zásadní, je větší zapojení ze strany občanů. My chceme, aby naši občané měli k tomu co říci, aby skutečně eh, nám řekli, jak si přejí využívat eh, finanční prostředky EU, například Wi-Fi for You, tento program. Proč neumožní našim občanům, kteří budou využívat eh, tuto bezplatnou službu, aby rozhodli, kde budou hotspoty, zda na vlakových nádražích nebo někde na náměstí nebo někde v knihovnách, tak aby se nám lidé zapojili do těchto aktivit a aby měli pocit, že mají že se taky podílí na využívání tohoto rozpočtu více než v současné době. A využít takového jednoduchého pravidla, čím bude transparentnější ten rozpočet, tak tím to bude zodpovědnější rozpočet. Aby ta zodpovědnost už nebyla pouze na auditorech, ale aby jsme se o ní podělili my všichni. No a načasování. Skutečně už vidím, že jsem vyčerpala čas, takže co jsem chtěla říct tímto slajdem? Musíme pracovat rychle a skompletovat naši práci do konce letošního roku nebo možná úplného začátku pouze příštího roku, ale to je maximum. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, děkujeme, vážená paní místopředsedkyně. Jsme si vědomí, že máte málo času, čili kolik můžete, jak dlouho můžete? Poznámka bez mikrofonu. Bohužel paní místo předsedkyně mluví bez mikrofonu. Takže my musíme zpět do Bruselu. Zůstaneme tady, jak dlouho budete potřebovat obvykle samozřejmě eh, většinou mm, prostě ten okamžik, kdy budeme muset odejít, přece jenom nastane, přijde, takže uvidíme. Dobře, takže v tom případě my jsme počítali nejprve teda, že budou mít vystoupení naši kolegové dvě minutky a nyní teda bych mohl povolit tři minutky. Nejprve dva spolu zpravodajové, prosím. Takže Izabel Toma, která začne jako první zpravodajkou, prosím, máte slovo. Dobrý den. Ráda bych nejprve poděkovala opravdu velice upřímně paní místo předsedkyni nejenom za to, že je mezi námi a že nám přednesla tento návrh, ale rovněž proto, že si myslím, že bychom vám měli poděkovat za to, že jste vzala v potaz skutečně mnoho, mnoho požadavků ze strany Evropského parlamentu a tím prvním je to, abychom skutečně měli tento přeskum, tuto revizi k dispozici. Tento přeskum, který, pokud jde o tu flexibilitu, kompenzace těch marží, nepředvídané události, globální marže, využití této marže. Já skutečně vidím, že je zde veliké úsilí, pokud jde o pružnost tohoto rozpočtu a my to vítáme. To je něco opravdu pozitivního, to skutečně respektuje naše návrhy a dále potom ten, ten fond pro nepředvídané události, dále mm, vlastně zdvojnásobení částky pro tento fond. Druhá věc, kterou vítáme a která je na stole, je určitý, jsou určité částky, které by měly navíc být k dispozici pro evropské priority. A my sdílíme tyto priority. To rovněž si myslím, že je pozitivní věc. I přesto, a nyní, jestli dovolíte, bych se zabývala tím, co je méně pozitivního ve vašem návrhu. I přesto, omlouvám se, že víte, my jsme tento dokument dokonce ani neobdrželi oficiálně, takže my skutečně jsme téměř neměli čas eh, k dispozici pro nějaké podrobné prostudování, takže jestli dovolíte pouze několik problémů. Ano, vidíme zde ty částky na výdaje, ovšem eh, vidíme, odkud tyto eh, finanční prostředky přijdou. To je velice zajímavé. Globálně zde hovoříme o něčem, že teda je budeme mít k dispozici z to znamená z nějakých závazků nebo z nějakých prostředků, které se nevyužily, mm, potom to, že by byly v nějak prostřed, taky určité marže, ovšem musíte mi říct odkud, protože většina těch stropů již byla dosažena, podle mě tam nějaké marže ani nejsou k dispozici, že my bychom skutečně potřebovali vědět, odkud přijdou tyto finanční prostředky. A druhý problém, a to jistě jste si to uvědomili, i vy sama, my jsme si vypočítali určité potřeby navíc a my jsme opravdu vzdáleni od toho, co zde navrhujete. Například ty garance pro mladé. Vy tam navrhujete jednu miliardu, zatímco my jsme eh, přišli eh, jednu miliardu eh, na rok, zatímco vy nám se nabízíte to, tuto částku na čtyři roky, čili to je opravdu prostě úplně jiná dimenze. Na to se bude muset společně podívat, ale platby a nevyužité finanční prostředky, mm, já to dám do jednoho balíčku. Vy jste se zmínil o tom, že bychom využili ty nevyužité finanční prostředky, já se možná mílím, ale myslím, že tam budeme muset počkat N plus 3 eh, roky, čili jakým způsobem bychom mohli začít využívat to finanční prostředky již v letošním roce. To je otázka. Dále je to transparentnost rozpočtu. Pan předseda Arči o tom hovořil. Je to rozpočet, který eh, by měl být rozpočtem jednoduše prezentovatelným pro naše občany. Vy ovšem víte, že se došlo k navýšení těch externích finančních eh, prostředků to víte, že to představuje obrovské problémy, pokud je o transparentnost, byste hovořila o zdvojnásobení finančních prostředků pro EFSI, ale to podle mě si vyžádá další rozpravu. Dobře, proč ne? Ano, snížíte teda tu, ty záruky, my jsme o tom hovořili, vy jste se o tom rovněž zmínila, možná poté by to bylo využití tohoto finančního prostředku, ale to znamená jinou rozpravu. Dále je to problém teda nevyužitých prostředků, transparentnosti, to je další problém. Dále je zde problém spojený s částkami a to zde, že zde chybí to, odkud ty finanční prostředky vezmeme. A poslední věc, ano, je to přeskum, je zde mnoho věcí, je to přeskum, který by měl být součástí víceletého rámce odhlasovaného v roce 2013. Ty stropy, které jsme si přáli, tam nejsou nikde dostatečně analyzovány, čili to je taková podle mě škoda. Toto byla taková moje první kratičká analýza, asi to není úplně nejpřesnější, možná spíš takové hlavní směry, kterým bychom se mohli do budoucna věnovat. Děkujeme. Eb, tak, eh, eh, ještě eh, to znáte, jak jste se zmínila to EBA ceiling v oblasti u, u těch marží, kdybyste prosím to ještě vysvětlila. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, paní komisařko. Domnívám se, že je důležité hovořit o přeskumu v polovině období a že by to mělo být vlastně povinné. E, a takováto revize musí být skutečně patřičným způsobem provedena. Já také vítám rozhodnutí komise eh, předložit toto opravdu jako patřičnou věc, že skutečně takový přeskum potřebujeme. Samozřejmě, že přeskumy eh, existují ve dvou typech. Jeden má revidovat zdroje a to, co zbývá. A to my samozřejmě nerevidujeme zdroje, to neděláme, protože tady nejsou žádné nové peníze. Jedná se teď vlastně o restrukturování Eh, rozpočtu. Čili jedná se v návrhu komise o to, jak lépe využít již existující finanční prostředky. Otevřeným eh, otázkou samozřejmě je výroční rozpočet na rok 2017, 18, 19, 20. Jaká má být roční úroveň plateb v těchto ročních rozpočtech na tyto roky? To je také velice důležité. Samozřejmě, že vítáme tento přeskum, to za prvé. A když se srovnáváme návrh eh, v našem nařízení a eh, ve zprávě z hlavní iniciativy k nařízení, pak tady jsou určité věci, které zde scházejí ale myslíme si, že to je důsledek analýzy. My navrhujeme nejenom používat eh, nevyužité prostředky, ale také nadbytečné prostředky udržovat v rozpočtu. Víme samozřejmě, že samozřejmě to bude ještě možná obtížnější nebo bouřlivější než ty nevyučité a předtím přidělené prostředky. Takže to je věc, která pořád zůstává na stole. My z toho nerezignujeme. To je totiž záležitost, kterou musíme projednávat. A myslím si, že můžeme eh, na základě tohoto návrhu komise předpokládat reakci rady. Jak jste řekla už několikrát, samozřejmě radu nepotěší žádný přeskum. Ale samozřejmě, že je důležité také vysvětlit toto. Pokud hovoříme o prvcích politiky zaměřené na výsledky a o takovém rozpočtu, pak musíme revidovat strukturu. Musíme využít všechno, co jde. To už bylo tady v roce 2013. Předtím byly tady určité nástroje pro případ potřeby. A teď nastal okamžik potřeby. A musíme eh, provést změny. Pořád zbývají tři roky. Řekl bych, že toto je poměrně riskantní krok ze strany komise vůči radě. Předpokládám, že parlament vás v tomto boji podpoří. Zároveň ale bychom rádi sdělili rady, že se jedná pouze o první krok, protože za několik měsíců budeme bojovat o další perspektivu. Teď nám jde vlastně o přípravu diskuse o té další perspektivě. Rádi tedy bychom uvítali tento první návrh Myslím si, že s vámi a radou budeme projednat problém plateb. To je totiž velice důležité. Jedná se hlavně o závazky, ale vůbec eh, musíme hovořit hlavně o platbách. A je to velice důležité v naší diskusi. A ještě poslední slovo. Co je důležité z hlediska eh, diskuse s občany? Jak je to s našimi prioritami? protože přeskum se netýká pouze peněz, ale rovněž priorit. Teď jsme v polovině období. Ptáme se, máme-li změnit priority nebo ne. To je otázka v rámci přeskumu v polovině období, protože pokud by k takovému eh, přesunu priorit došlo, museli bychom mít na to finanční prostředky. A my jsme o tom hovořili v tomto výboru, že pokud nebudeme mít na změnu priorit peníze, pak je to jenom mrhání časem. Proto bychom měli vyslat celé jasný signál. Děkuji. Děkuji. Jak vidíte, tak jsem opravdu u našich dvou spoluzpravodajů velice schovývavý, pokud jde o čas přidělený, ale nyní skutečně už to budou striktně tři minutky. Pani Gressler, vy jste stálou spravodajkou pro, eh, teda eh, ona je zpravodajkou eh, pro nařízení, ovšem není zde, to znamená, poprosím, zda za IPT e chce vystoupit koordinátor. Ano, já budu hovořit portugalsky. Já bych eh, nejprve chtěl srdečně poděkovat eh, paní komisařce za její návrh a eh, také za to, že se zorientovala v návrhu, který podpořila většina parlamentu v souvislosti s přeskumem víceletého finančního rámce. Já se domnívám, že Rada se, um, má, se může těšit a měla by být v principu stejně ambiciózní jako parlament, protože o to nám právě jde. To je řešení problému občanů. A jde tady o částky, které v konečném důsledku budou dány k dispozici členským státům. Já jsem nikdy nedokázal pochopit, proč Rada jedná takto masochisticky a proč se snaží řešit problémy sama, protože my se tady vlastně snažíme nabízet řešení problému občanů. E, hovoříme o zaměstnanosti a růstu. To jsou přece priority, na kterých se shodujeme my všichni. Výzkum, rozvoj, záruka pro mládež, Erasmus+, Je tedy nutné eh, problém se zaměstnaností, země, zejména zaměstnaností mladých, vyřešit. Eh, my jsme samozřejmě přislíbili eh, jednu miliardu euro, což ale nestačí a doufali bychom, že rada s tím bude souhlasit. To je totiž problém, který se týká i rady. Já vítám cíl zjednodušení a flexibilitu, výkonnost, účinnost. My všichni přece chceme to, aby strategie 2020 eh, byla naplněna a aby prostředky, eh, které jsou pro ně plánovány, byly ve své úplnosti eh, dány k dispozici. Jde o malou část hrubého domácího produktu, ani ne jedno procento. A toto jedno procento chceme samozřejmě co nejlépe využít. Budeme ale mít problém s tím, co bude nakonec muset řešit i rada. A sice je nutné, aby potom schválení následovaly také platby. Rada nemůže říct, máme tento závazek, schválíme ho a potom z ničeho nic, ale neplatit říkat, že platit nechceme. No to přece podkopává naši důvěryhodnost. A my chceme od rady, my požadujeme od rady, eh, aby byla důvěryhodná a aby byla právě tak ambiciozní jako parlament, protože eh, my ten návrh samozřejmě eh, vítáme, což bych chtěl ještě jednou zdůraznit. Takže hm, a nyní zde máme stálou zpravodajku, která je zodpovědná za finanční nástroje a Evropskou investiční banku. Máte tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že předřečník opravdu dobře zhodnotil situaci. Tady je několik velice důležitých eh, bodů a zajímavých návrhů komise. Začnu s těmi od těch pozitivních. Uh, v zásadě eh, jsou tady hlavní požadavky eh, parlamentu, totiž jednodušení a také více peněz na skutečné eh, priority a flexibilita. To jsou hlavní požadavky, s nimiž jsme jakožto parlament vystoupili a opravdu ty jsou zapracovány do návrhu komise. Ale musíme také říci, že kvantifikace 6,3 euro to si myslím představuje 1% toho, co máme z finančního rámce. To je tedy kvantitativní vyjádření. Pokud jde o Evropskou unii a její rozpočet, samozřejmě, že nemůžeme tvrdit, že využijeme s tímto všechny problémy Evropské unie. Zároveň je tady úroveň kompetencí Evropské unie, co můžeme vlastně udělat s tímto jedním prostředkem, tedy 6,3, tedy odkud pocházejí. To mi pořád není jasné. Hovoříme o využití marží nebo závazku nebo v jedná se o pružný přístup. Nezdá se, že by tady na tom bylo něco skutečně nového. A to bych řekla, že to je to nejméně ne- eh, pozitivní, to nejnegativnější. Je to v rámci finančního rámce. Jsou tady samozřejmě určité návrhy na využití a vyjednává se tady, vlastně vyjednali jsme 100% finančního rámce, ale není tady žádná další injekce, nejsou tady žádné nové prostředky, které by do toho přišly. Pan Fernandez Mendes naprosto správně to vyjádřil jako masochismus našich vlád, že nejsou připraveny řešit své vlastní problémy. Přičemž Evropská unie by mohla velice dobře pomoci. Hodně by mohla pomoci vládám členských států řešit mnohé problémy. Pak je tady konec poslední pochybnost, eh, kterou bych rád zmínil. Finanční rámec. Když hovoříme o tom, pak jedna z podmínek, kterou jsme často zmiňovali, jsou vlastní zdroje. Máme proto skupinu na vysoké vysoké úrovně, Ta právě bude finalizovat svoji zprávu. Ale já ani nevidím koncepci eh, vlastních zdrojů v žádném z těchto návrhů, proto bych rád slyšel od komise, co myslíte eh, tím, když říkáte, že by se na to mělo pracovat? Myslím, že jsem ušetřil aspoň půl minuty, pane předsedo. A nyní to bude stínový zpravodaj. Stínový zpravodaj je první bude pana Schwarz.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 Děkuji vám, pane předsedo. Já to vezmu stručně. Nejprve eh, bych vám chtěl pogratulovat, protože v tom návrhu je obsaženo mnohé, co můžeme schválit. Zejména vítám snahu o flexibilitu a zjednodušení. To je velice blízké mému srdci, jak eh, dobře víte. Tady nejde ani tolik o to, eh, jak jsme na tom teď, ale spíše o tom, jakým směrem se budeme ubírat, což je podle mého názoru důležitá otázka a já schvaluji, co jsme zatím udělali. Jak ale zmínili i další kolegové, samozřejmě samozřejmě ďábel se skrývá v detailu a já bych chtěl zdůraznit pár bodů, u kterých eh, budete mít zcela bez pochyby někdy šanci dát nám detailní odpověď. Mě zaujalo eh, nejprve EFSI. Eh, Úspěch EFSI lze jen konstatovat, s tím souhlasím. Nicméně, vzhledem k těm ambiciozním plánům, jsem si všiml vaší poznámky o recyklaci finančních prostředků. Spočívá to v pokračování prostředků ze, starého rozpočtu, nebo opravdu jsou to čerstvé peníze? A za druhé, samozřejmě všichni eh, souhlasíme eh, s financováním iniciativy pro mládež, ale tady bych chtěl varovat, protože tyto programy eh, velice často jsou plodem ušlechtilých úmyslů, ale realizace iniciativy pro mládež pro mládež a náklad na pracovní místo, které z něj vzejde, je astronomicky vysoký. A my si musíme neustále připomínat, že pokud něco mladí potřebují, pak je to rostoucí ekonomika, která by vytvářela pracovní místa sama od sebe. Takže prosím, na to nezapomínejme. A potom poslední eh, bod, eh, ten se týká toho ambiciozního plánu s nesplacenými účty a tak dále. A tady bych chtěl se zeptat, je dost, jsou dostatečně zohledněny eh, ty programy, které vám pomohou dosáhnout tento cíl? Děkujeme. A nyní pan Depré. Děkuji za slovo, pane předsedo. Nejprve se omlouvám vám, pane předsedo, i paní komisařce za to, že jsem měl možnost si vyslechnout celé vaše vystoupení, takže to bude samozřejmě pouze taková první moje reakce. Já jsem musel vystoupit na plenárce, proto se omlouvám. Já jsem velice rád, podobně jako kolegové, kteří hovoří, že jste se ujala této mm, iniciativy a že jde v podstatě nejenom o určitou revizi, ale vlastně určitě přeskum. Je to opravdu taková ta strategie Evropského parlamentu, je to v souladu s tím, jak pracovali naši spoluzpravodajové a já jsem nesmírně rád, že skutečně v tomto stávajícím kontextu jste postupovala tyto dvě věci jednak, ale na jedné straně členské státy, pokud vím, nejsou ochotny otevřít eh, své pokladny tímto v této stávající situaci svůj rozpočet. A druhá věc, pokud jde o nějaké úpravy víceletého finančního rámce, ano, to, pokud jsem správně eh, o, tom informoval tak jakákoliv úprava vyžaduje jednomyslnost na radě. To bych rád zúraznil, protože hm, my když můžeme mít určité sny, to je sice dobře, ale nemůžeme mít nějaké eh, samozřejmě rozpočtové sny, pokud jsou pouze tato pravidla, která by je zhatila. Jsem rád, paní komisařko, především v tom balíčku, o kterém jste hovořila, e, o tom zjednodušování těch pravidel. To je velice dobré. Ovšem, rád bych to řekla jasně. Hovoříme o zjednodušení, to znamená hmm, ulehčení práce některých operátorů, kteří skutečně jsou zahlceni těmito byrokratickými předpisy. My musíme samozřejmě udělat e, něco v tom ohledu, aby, eh, jsme, aby se někdo nesnažil ještě opětovně zkomplikovat tato eh, pravidla. My samozřejmě chceme, aby ty prostředky byly využívány řádným způsobem, aby tam nebyly žádné podvody, ale vede to k tak komplikovanému eh, systému, že někteří prostě úplně to odradí a v podstatě, nebo mm, na tom utratíme obrovské množství naší energie a práce. A rád bych to řekl jasně všem kolegům, všem frakcím, včetně všech velkých frakcí, že právě to zjednodušení, zjednodušení je cesta, kterou chceme jít a já doufám, že jsem to řekl jasně. Třetí věc. A ještě jedno slovo, jedna věc, paní komisařko, možná se to zde nehodí, ale na straně číslo 6 vašeho dokumentu jsem si přečetl, že fungujete jako jakýsi trošku mm, poradce parlamentu, protože jste vytvořila takové ty zadávací podmínky, jednání mezi Evropským parlamentem a radou. A mm, ano, to vy jste vlastně taková mm, mm, poradkyně eh, komise, která přichází s těmito strategiemi v oblasti rozpočtových záležitostí a prezentuje ucelený balíček a zároveň se snaží zabránit jak, o jakýmkoliv diskuzím v jednotlivých výborech. Takže já skutečně vám, jsem vám děčný za tyto vaše rady, je to, jsou to vhodné rady a zároveň jsou bezplatné. Děkujeme, paní Miriada má slovo. Nejprve bych chtěla paní komisařce poděkovat za úsilí spojené s tímto návrhem. Budeme to muset ještě trošku observovat a připojuji se k poznámkám, které tady zazněly, zejména od zpravodajů. Jsme rádi, že je tady povzbuzení pro eh, zapojení eh, občanů na místní úrovni. To je páteř naší ekonomiky a také, že se tady hodně dělá pro ESFI fond a pro eh, zapojení mládeže a samozřejmě, že flexibilita je vždycky velice důležitá a jedná se právě o realizaci pružnosti. Ráda bych samozřejmě samozřejmě stejně jako ostatních eh, zdůraznili, že tady je poměrně skromný návrh na návrh na růst a pracovní příležitosti 2,5 miliardy je opravdu velice málo. A zaměstnanost mládeže, eh, tady bychom opravdu na to potřebovali miliardu ročně. A to by byla už opravdová investice. Nakonec eh, mladí jsou tady dnes, je to budoucnost a proto se tím musíme vážně zabývat. Pak nás také znepokuje. Vy navrhujete využívání efektivnější eh, finančních prostředků, což bude znamenat také, že samozřejmě INB budou muset mít větší kompetence. A teď momentálně tady vidíme, jak běží evropské programy, projekty a možná, že mnozí budou nyní více závislí na bankách. Já si připomínám například ten, tu kritiku, kterou jsme slyšeli, když končil program spojený s ISFI, protože ne všude to bylo tak při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 přínosná, jak se myslelo. A co bude znamenat Brexit z hlediska příjmů i výdajů, a to zejména pro regiony a země, jako je moje, které to hodně zasahuje. Já jsem z Irska, dovedete si představit, že to bude mít velký dopad na přeshraniční obchod. To všechno bude mít také dopad eh, na celou Evropskou unii. Nemůžeme předstírat, že se nic neděje. A Brexit tedy musíme vidět jako ústřední konkrétní místo v souvislosti s tím, co budeme dále dělat s rozpočet. Musí to být velice důležité v tom. Merci, madame. La parole est maintenant... Děkujeme. Pan Marakal má slovo. Gracias una vez más, señora Georgie, por venir aquí. Děkuji ještě jednou paní Gorgievo za to, že jste sem přišla a děkujeme také, že jste dostala svému návazku a, závazku a předložila návrh na přeskum. Včera jsme viděli vlastně první návrh k tomu, co jste nám dnes vysvětlila. A my jsme byli plní nadějí, vznělo to velice pěkně. A e, je to vize, která nás naplněla naději. Je tady tedy hudba, ale to má také nějaký text a jsou to ta čísla a tím se vracíme zpět eh, k realitě. A čili vracíme se do skutečnosti. Kdybychom toto měli srovnat se zprávou, kterou schválil tento výbor, byl to, byla to zpráva Toma v červenci, pak si myslím, že do jaké určité míry se nám podařilo dosáhnout tedy nějakého propojení různých uh, Eh, cílů, pokud jde o obsahu. A myslím si ale, že často roste vzdálenost mezi tím, co si představujeme a jaké jsou cíle a jak je můžeme dosáhnout. Návrh na přeskum, to je jedna věc, ale když se podíváme na situaci v reálu, pak mně připadá, že hovoříme hlavně o vnitřních převodech. A v E, takovýchto změnách v rámci toho, co už máme. Rámec jako takový neměníme, ale fungujeme v rámci tohoto rámce, v, v jeho rámci, pardon. E, není tady ani euro navíc a to si myslím je důležité zcela jasně říci. Jsou tady e, realokace, přesměrované prostředky ale nejedná se o e, přidělování nových zdrojů. Pokud je o stanovení priorit, pak to je samozřejmě velmi důležitá věc. Mnoha my souhlasíme, ale nesouhlasíme s prostředky na ty čtyři nadcházející roky, například na evropské iniciativy nebo na ty všechny různé programy, které vy jste sama ve své prezentaci zmiňovala. Myslím si, že jsou věci, kde bychom se mohli docela snadno dohadnout. Ale jednu věc bych chtěl znovu zopakovat, tedy otázku. Odkud vlastně se na to berou peníze? A myslím si, že to zcela jasně z tohoto dokumentu nevyplývá. Finanční prostředky, které by měly být k dispozici na nové platby, odkud se vezmou? Krizová rezerva, to si myslím, že je dobrá, eh, dobrá iniciativa, tu vítáme, uvidíme, jaké to bude mít důsledky. Pak je tady ještě taková drobnost, určité pochybnosti o prioritách. Teď se dostávám vlastně k otázce migrace. Vemte si jednu věc. Jedná se o záležitost, která má vnitřní i vnější dimenzi. Kladu si tedy otázku, zda neexistuje riziko, že tady bude vnitřní trh s bezpečností, rozvojem a tak dále, protože pokud by tomu tomu tak bylo, nebo alespoň částečně by tomu tak bylo, pak bychom to museli změnit, takovýto přístup bychom museli změnit. Pak se dostávám k programům. Jsou programy eh, v něž eh, doufají všechny naše státy a čekají na ně. Eh, pan předseda eh, přerušuje řečníka a nabádá ho k tomu, aby skončil. Už končím. Chci říci, že bychom se měli více snažit, aby tady byla skutečná evropská politika, abychom mohli řešit tu krizi, se kterou jsme v současné době konfrontováni. Pan Saně. Pan Arnold si vezme slovo za EFDD. Děkuji. Děkuji. Paní komisařko, velice vám děkuji za dnešní prezentaci. A v určitých ohledech myslím, že po britském referendu mám skoro pocit, že se na to dívám zvenku. Celá řada z toho, co jste řekla, s tím naprosto souhlasím. Je, napotřeb, je zapotřebí snižovat byrokracii, zjednodušovat struktury a tak dále. Samozřejmě kdykoliv kdykoliv se snažíte zjednodušovat struktury, přijdou do toho politické ohledy a politická vůle a tak dále a ono se to nakonec zesložití ještě víc, než to bylo předtím. Já s vámi nicméně souhlasím a říkal jsem už před několika lety, že jakýkoliv rozpočet musí být zaměřený na zdroje. S tím naprosto souhlasím. Zajímalo by mě, jestli otázky jako subsidiarita eh, musí být také zohledňovány. Já si myslím, že by měly mnohem více. Kdo by nechtěl více Wi-Fi? Samozřejmě, ale na druhou stranu nevidím žádný důvod, proč by něco takového nezvládly národní vlády, takovéto rozhodnutí. Proč se tohle musí dělat na evropské úrovni? Co ale zatím ještě nevíme, a co si myslím, že je naprosto zásadní, eh, je, Kdy Británie odejde z Evropské unie? Kterého dne? Určitě se mnou souhlasíte, kdyby to bylo spíše dříve než později, aby bylo jasno, kdy bude spuštěn článek 50. Zkrátka, aby panovala jasnost na všech stranách ohledně časového harmonogramu Brexitu. A za druhé, chtěl bych eh, jasné potvrzení toho, že nebude se nijak hýbat s rozpočtem mezi dneškem a Brexitem. A za třetí, chtěl bych se zeptat, eh, jaký je postoj komise Eh, vůči jakémukoliv nedostatku evropských financí v případě, že k, Brexitu, že k Brexitu dojde eh, ještě před koncem tohoto víceletého finančního rámce. Vzhledem k tomu, že Británie je čistým plátcem do evropského rozpočtu, eh, tak určitě se ještě vyostří současný problém s platbami v Evropské unii. A konečně, pokud jde o nouzové plánování a rezervy, tak máte nějaké záložní nouzové plány v případě, že se ukáže, eh, že k Brexitu dojde eh, buď rychleji, anebo pomaleji, než se momentálně eh, předpokládá. Takže plánujete v tomto ohledu pro veškeré možné eventuality? Pan Zoltek má slovo. Není zde. Takže nyní koordinátoři, kteří zatím nevystoupili, pan Kolmel. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, nejprve bych také chtěl poděkovat paní místopředsedkyni komise za její zprávu a také bych chtěl říci, tak jako v podstatě všichni předřečníci, že jste jmenovala mnoho bodů, které z celého srdce podporuji, protože vím, že jsou nesmírně důležité. Chtěl bych zejména vypíchnout, že v budoucnu eh, budeme muset orientovat rozpočet čím dál více na výsledky. Eh, to nicméně také znamená, že se musíme poučit ze zkušeností eh, jednotlivých států. Ty ukazují, že v praxi je to mnohem těžší, než by člověk řekl. Proto předem nám musí být jasno, jaké máme definice. A tato kritéria musí být opravdu dopodrobná popsaná, abychom eh, jaksi um, nenaplňovali jakési formální rozhodnutí, ale fakticky se nic nezměnilo. Uh, můžu uvést příklad. Neustále hovoříme o tom, že musíme podporovat investice. To je z paušálního hlediska naprosto správné. Ale co to vlastně jsou udržitelné investice? Uh, není vůbec žádný problém uh, vybudovat dejme tomu 100 eh, míst ve škole, nicméně eh, potom to, to nevytvoří eh, další pracovní místa. Musíme tedy jasně popsat, co vlastně chceme. Dále potřebujeme větší transparentnost. I to, s tím souhlasím, ale chtěl bych se zeptat, Eh, opravdu se zvýší transparentnost, eh, když eh, posílíme projekty jako je EFSI, kde parlament má v podstatě takovou velkou černou skříňku a pořádně neví, co se tam vlastně odehrává. A když potom řeknete, že chcete s EFSI pokračovat a dokonce ho navýšet, navýšit na dvojnásobek a to pro Afriku, tak samozřejmě my podporujeme tyto cíle, a i já jsem v tomto výboru už mockrát řekl, že samozřejmě musíme se zabývat problémy migrace přímo u jejich kořenů, ale nesmíme tady zkrátka jen tak paušálně rozdávat peníze. Právě migrační krize si žádá jasnou koncepci. My jako EU e, musíme říci, jak to řešení vlastně má být. Řešením nebude, když v uvozovkách budeme dávat jenom v uvozovkách jenom peníze. Tím schudneme, ale ti ostatní příliš nezbohatnou. Musíme spíše se zamyslet nad tím, jak by měla vypadat migrační politika Evropské unie. Ta musí být založena na dobrovolnosti, to jsme viděli, členské státy eh, jinak příliš nesporuplacují, ale i u dobrovolnosti eh, je potřeba dojít k nějakým pravidlům, která se postarají o to, že k migraci bude v budoucnu docházet kontrolovaně a potom to doplnit pomocí přímo na místě, v terénu. To je podle mého názoru důležité. A na závěrem bych chtěl ještě dodat, že že právě k dopadům Brexitu. E, samozřejmě e, bychom e, k tomu měli podpořit určitými čísly, abychom věděli, k čemu dojde. Děkujeme. Pan Indrek Taran má slovo. Thank you, Mr. President. Já vám děkuji, pane předsedo, a děkuji i vám, paní komisařko, za toto odvážné zahájení. A jak vidím eh, na prvním slajdu, pořád se to jmenuje přeskum pomlčka revize, tak je teď asi na parlamentu, aby se rozhodl, co z tohoto bude. A jestli chceme být skutečně opravdovým parlamentem se vším všude, pak z toho uděláme revizi. Ale to samozřejmě závisí na větších politických skupinách. Rovněž bych rád zmínil toto. Dnešní diskuse mě v mnoha směrech velice pozitivně překvapila. E, nejenom e, na základě toho, co jsem slyšel od komise, ale také velice oceňuji konstruktivní e, přístup ze strany alternativy pro Německo a, a také FDD a v skupiny a to je prostě ten parlamentarismus, který bych si přál aby tady existoval, aby eh, byly slyšeny a zvažovány různé názory. A samozřejmě, že zejména chci poděkovat panu Dopre za jeho příspěvek. Děkuji. Merci. Alors, la parole maintenant... Děkujeme. A nyní to budou kolegové a kolegyně, kteří by chtěli vystoupit. Takže dvě minutky na každého. Paní Holmajer má slovo, prosím. Ehm, äh, Vážená paní komisařko, vážený pane předsedo, eh, nejprve srdečně děkuji za ten první přehled. Má základní otázka jde podobným směrem, eh, jako eh, hovořili někteří jiní kolegové. A sice, máte nějaké poznatky o tom, že by členské státy byly ochotny se pohnout alespoň trošku stejným směrem? E, protože e, tohle e, je to trošku veselá záležitost, je potřeba jednomyslnost. A za druhé, víte o tom, že by se třeba mohla Velká Británie pokusit to celé zablokovat, zkrátka jen proto, aby měla lepší výchozí pozici pro sebe? To je jenom taková otázka ode mě. A za třetí, je pro mě otázkou, když se podívám na ty upřímné snahy na straně Evropy, pokud jde o humanitární pomoc, rozvojovou pomoc a tak dále, tak k tomu, toto je ten hlavní klíč k tomu, abychom rozumným způsobem zvládali migrační proudy v budoucnosti aby se ti lidé nemuseli nutně vydávat na nebezpečné cesty, ale abychom jim mohli potenciálně nabídnout pomoc. A já bych se chtěla zeptat, snaží se nějak členské státy vážně, seriózně spolupracovat eh, na rozvojové pomoci, na tom, aby eh, Evropská unie mohla opravdu strategicky stabilizovat eh, ty regiony Eh, aby došlo, aby došlo k tomu, eh, že už eh, nebudou lidé v uprchlických táborech z 50%, jak to bylo, protože podle zpráv ze severního Iráku tam je to velmi velice hluboko pod optimální úrovní. A co se v těch táborech vlastně děje, eh, tak to se vymyká popisu. Eh, nevíme přesně, co se děje v Egyptě, na ten se příliš nezaměřujeme. V Egyptě je momentálně 5 milionů eh, migrantů z různých směrů a my jsme o těchto uprchlických táborech vůbec ani nemluvili. Přitom oni existují. S tím jsou velké problémy. Já už skončím, pane předsedo, takže má otázka. Víte o tom, že by někdo měl vůli jednat s těmi těmito problémy koordinovaně? Děkuji, pan Maňka. Děkuji vám, pane předsedo, vážená paní komisařko. Optimistické a pozitivní vystoupení to bylo a já hodnotím jako pozitivní to, že jsme schopni vyvolat pozitivní nálady. Pokud byste to dokázala přenést do našich zemí, možná Eh, byste pomohla tak, jak by EFSI mělo pomoci nastartovat Evropu. A vy a celá komise a my všichni vlastně říkáme, že pokud chceme zabezpečit růst a zaměstnanost, pak musíme dát impuls celé Evropské unii. To je velice důležité pomocí EFSI za prvé a také pomocí toho, že tady bude koheze s vysokou přidanou hodnotou a že možná pomohou i vaše zjednodušená pravidla. Proto i Evropská centrální baska, banka tlačí finanční prostředky a úrokové sazby jsou nízké. To všechno přispívá k nastartování Evropy a potřebujeme kapitálové trhy, že peníze z bank nestačí. Dnes jsme hovořili také o iniciativy eh, pro podporu mladých lidí. Vy sama jste řekla, že jste čekala, že to hodnocení bude konzervativnější a že i vy hodnotíte tento projekt jako pozitivní. A tady bych chtěl poukázat na to, že je velice důležité, aby naše eh, ideové smýšlení jsme dokázali včas realizovat v praktických krocích. Protože v mé zemi Eh, tento projekt na podporu mladých přinesl až 86% úspěch, to znamená 86% mladých lidí, kteří byli zařazeni do toho projektu i po jeho ukončení, po ukončení jeho financování zůstali v zaměstnání. To je obrovské číslo. A proto nebylo zcela manažersky správné, že jsme nedokázali vyhodnotit dříve tento projekt. Ještě eh, již v prosinci, kdy jsme měli tripartitu, volal jsem svému ministrovi, řekl, že za týden je schopen vyhodnotit ten projekt. Nemuseli jsme ztratit celý eh, rok a mohli jsme vytvořit závazky na rok 2016. Poslední věta je důležitá, abychom naše myšlenky dokázali přetavit do realizace v konkrétním čase, protože je velice důležité pro nastartování Evropy. Děkuji. La parole est à Paul Rubig. Děkujeme a nyní má slovo pan Paul Ruby. Eh, já bych chtěl srdečně poděkovat za tu prezentaci. Eh, všichni vidíme, že tlak na evropský rozpočet sílí a proto při tom krácení rozpočtu je otázka, eh, jaká je vlastně naše odpovědnost. A měli bychom se zamyslet nad tím, zda bychom neměli přeložit odpovědnost na ty oblasti, kde vlastně máme co rozhodovat. Eh, jsou oblasti, kde rozhodují členské státy a které jsou více či méně národními úkoly a neměly by být našimi prioritami. Eh, mohli bychom tedy v rámci zjednodušování vytvořit rozpočet tak, aby ty eh, oblasti, za které opravdu je odpovědná Evropská unie, dostaly větší prioritu a tam, kde nemůžeme rozhodovat, eh, tak tam bychom mohli eh, nastavit blending nebo kofinancování nebo nějaký model PPP a tímto způsobem posilovali financování. Myslím si, že takovouto souhrou bychom mohli dosáhnout efektivnějšího vynakládání prostředků. Monsieur Muresan. Děkujeme, pan Muresan má slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já si také myslím, že je to dobrý návrh co do flexibility. A rád bych stručně zmínil tři otázky. Pokud je o krizovou rezervu, mohla byste nám něco říci o cílech, k nímž bude použita eh, krizová rezerva? Myslím politické eh, cíle a za jakých okolností, kdy může být aktivována, když vznikne krize. A také eh, se ptám na objemy. Myslím, že finanční prostředky z Eh, závazku, to je dobré, ale v jakém objemu? Pak eh, iniciativa pro zaměstnanost mládeže. Jak už bylo řečeno, ve zprávě parlamentu jsme požadovali úroveň financování 1,5 miliard euro, což je totéž, co úroveň financování na začátku víceletého finančního rámce. Vy teď chcete mít tu miliardu do kon, až do konce. Eh, předseda eh, Juncker dneska říkal, že opravdu to funguje dobře, že už máme miliony lidí, kteří takto se začali učit a získávat profese. Čili máte tady návrh na miliardu eh, euro do konce období a máte už nějakou představu, jak to budete hodnotit, jak nám to pak budete představit prezentovat. A poslední věc, eh, pokud jde o doplnění alokací na eh, horizont 2020, to je dobré. Ovšem ty částky, které navrhujete, jsou eh, níže, než abychom obnovili finanční prostředky do úrovně, když začal EFSI. Čili jedná se o CEF a Horizon 2020 a jak chcete tedy obnovit tu původní výši finančních prostředků? Děkujeme. Pane Gesku má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já budu já bych se zmínil o té zprávě eh, věci komunikace, že je třeba lépe komunikovat. A pak bych se chtěl na něco zeptat. Vy už jste tady zmiňoval, že je tady několik článků, které v tomto týdnu byly publikovány v tom směru, že budou eh, odebrány mnohé peníze z kohezní politiky, eh, pokud je o migrační politiku. Dokonce eh, ty prostředky z Fondu soudržnosti mají být zkráceny od čtvrtinu. Proč komise toto nezděluje a jak to budete komunikovat? Nedávno se například objevil článek, že například se vezmou finanční prostředky prostředky z, od Rumunska a Bulharska. Musíte to komunikovat. Pak ještě se jedná o Evropský investiční fond a také jde o komunikaci. My bychom ho chtěli zdvojnásobit a to je dobré. Ptáme se ale, zda to má skutečnou podporu, zda lidé skutečně rozumí, jak ten fond funguje a vidí výsledky, protože potřebujeme podporu daňových poplatníků, aby ten fond mohl fungovat v budoucnosti. Zase je to o komunikaci. Hovoříme o všech těchto plánech, ale zároveň rada snižuje příspěvky do evropského rozpočtu. Je to kompatibilní, protože my říkáme, že chceme dělat spoustu věcí, ale evidentně nepřesvědčujeme členské státy. Nakonec jste zmiňoval eh, ten program Wi-Fi pro vás, to je jistě dobrý program, eh, zmiňoval to i před předseda Juncker. Já podporuji všechny digitální technologie. Samozřejmě jedná se i o trošku staré technologie. Já se takto na to dívám jako odborník. Ale stačí to? Vy jste zmiňovala 500 milion, 50 milionů eh, euro. Stačí to na to, aby se Wi-Fi skutečně rozšířilo všude v Evropě? Děkujeme a nyní má slovo pan Donado. Ano, děkuji za slovo, pane předsedo. Vážená paní komisařko, ano, samozřejmě někdy můžeme snít o rozpočtu, někdy celou noc, eh, celý den. Já skutečně si přeji, abychom měli vlastní stroje i u nás v Evropském parlamentu, abychom mohli reagovat my sami, protože pokud nebudeme schopni my sami reagovat v této oblasti, tak neustále budeme potřebovat finanční nástroje, které nepřinesou nic dobrého do budoucna. Ten Junckerův plán to je dobrá věc. To je pravda, ale musíme ho nějakým způsobem financovat a především teda ty soukromé finance, které by měly být v tomto ohledu garantovány. Ovšem mě to zneklidňuje, protože já si myslím například i u toho fondu pro Afriku. Já trošku znám Afriku a mohu vám rovnou říci, že když jsem například já navštívil Eh, eh, ten region, do kterého často eh, jezdím, tak tak, jsem, tak mě tam přivítal jeden Číňan a řekl mi v tom informační servisku, jsem velice rád, že jste zde mezi námi. Co to znamená? Znamená to, že Evropa tam, je, tam není přítomná, že absentuje, zatímco Čína tam je, už tam je a Afrika je kontinentem budoucnosti. To si musíme uvědomit. Evropa si myslím, že by si mm, opravdu, že by tam měla být nejenom pokud jde o ty soukromé finance být přítomná v Evropě, ale skutečnou rozvojovou pomoc, kterou bychom měli poskytnout Africe, na to nesmíme zapomínat. Jakmile to uděláme, tak si myslím, že by to bylo vlastně i takovou přidanou hodnotou, kterou přinesla Evropská komise, Evropský parlament a celá Evropská unie. Čili je to taková politika drobných kroků, proč ne? Samozřejmě já jsem velice rád, že paní místo předsedkyně pokročila, jsou to malé kroky, ale už je to něco pozitivního. A prosím, abychom šli ještě dál a měli ještě další nápady a další uh, projekty. Vous savez ce qui différencie la Chine de la plupart Víte, jaký je rozdíl mezi Čínou? Oni mají suverénní, oni mají teda státní um, prostředky k dispozici, zatím, se máme státní dluhy. Pan Zdechovský má slovo. Check, it will be better. Vážená paní více, eh, více předsedkyně komise, já strašně rád vzpomínám na váš hearing. Vy jste měla jeden z nejlepších hearingů, který jsem tady v Evropském parlamentu zažil. A řekl jsem to i novinářům. A řekl jsem to proto, protože jste řekla jednu klíčovou myšlenku, která mě opravdu zaujala a která mě provází každé vaše setkání. A ta jedna myšlenka byla, že se budete snažit hledat vlastní zdroje financování a já jsem s touhle s tou myšlenkou vás podporoval, podporuju a budu podporovat. A chci se zeptat na, ty, na to hledání. Jak jsme v tom hledání postoupili, jak jsme v tom dialogu? Ano, Evropa je dneska v jiné situaci, než byla, ale stejně si myslím, že tahle myšlenka prostě jednou zazněla a já vám věřím, že někam se za ty ještě dva a půl roku posuneme zaměstnanosti mladých chtěl jsem hovořit, ale už tady bylo řečeno hodně. Eh, já osobně jsem zastánce toho, že mladí lidi se jim nemá komplikovat přístup na trh a oni si tu cestu najdou. Mně umřel v 18 letech táta a založil jsem tři poměrně velké firmy. Ale poslední věc, která mě zajímala v reakci na to, co tady říkal kolega z Velké Británie, je, nepřijde vám diskriminační, že občané Norska platí 144 liber na osobu a občané Velké Británie dneska platí pouze 66 liber na osobu. Neměli bychom to po Brexitu vlastně se zamyslet, zda tu, nebudeme pokračovat v této diskriminaci a změnit tu proporci, kdo co, kdo co platí. Děkuji za odpověď na tuto provokativní myšlenku. Merci. Ano, samozřejmě, Brexit, no jistě, to, to propojíme i s Norskem, to je určitě samozřejmě, je to věc, která se dá propojit. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko, za váš velice výstižný přehled. Já mám otázku k dvěma tematickým oblastem. Jedna je EFSI, Evropský fond pro strategické investice. Je známo, že zelené se nestaví k EFSI zrovna nekriticky, zejména eh, kvůli chybějícím cílům a také chybějící regionální dimenzi. A sice, že investice nejdou prioritně eh, například do regionu s vysokou nezaměstnaností, zkušeností a tak dále. Otázka je, jestliže má být EFSI tak značně posíleno a prodlouženo, tak plánují se také příslušné korektury v tomto směru eh, ohledně EFSI Eh, například v regionální politice se, eh, jsou vyhraže, vyhrazena určitá procenta na investice do klimatických změn nebo na sociální investice. Eh, v politice soudržnosti je to tak už dlouho. A druhá má otázka se týká genderového mainstreamingu Gender budgeting. Všechny instituce Evropské unie jsou vyzývány k tomu, aby to implementovali a zohledňovali. A já vím, že v minulém období eh, v rámci víceletého finančního rámci eh, byla, byla vydána řada doprovodných studií na toto téma. Tak jakým způsobem evropský rozpočet zohledňuje stejnou měrou muže a ženy? Eh, jak to tedy vypadá s gender budgetingem v rámci víceletého finančního rámce? Děkujeme. Pan Novako má slovo. Já bych eh, chtěl pokračovat eh, hovořit o finančních snech, jak už to tady bylo zmiňováno. Hovoříme o finančních snech a některé se mohou splnit. Máme tady programy, na které je hodně prostředků jako Horizon 2020 a Erasmus+, a dostává se jim dostatečné pozornosti ze strany komise, ale je těžké komunikovat s mladými lidmi a říci, my se staráme o inovace, ale můžeme financovat jenom 8% všech projektů předložených v rámci Horizon 2020. Jde nám o mladé lidi, ale nejsme schopni financovat více než polovinu projektů, které jsou předloženy v rámci Erasmus+. Ale toto je tedy dobrý příznak. Já vím, že procházíme krizí a je to tvrdé, ale ona přejde, možná ne příští pondělí, ale určitě ta krize pomine. A přál bych si, abychom Eh, nezapomněli na všechny priority, až ta krize bude překonána. Jinak bude několik dalších krizí, pokud přestaneme vydávat na tyto priority peníze. Já se chci zeptat na to, co tam zůstává ještě nevyřešené, co tam zůstává jako, eh, co ještě není hotové. Eh, je tady návrh snižování plateb. Pokud jde o Eh, eh, politiku soudržnosti 23,5% a o 24,2% chcete zvýšit prostředky na, imigra- na migraci. Jaký to bude mít vliv na to, co nám ještě zbylo, co není vyřešené a co tam zůstává jako nedodělky, čili to bude nadále růst? Monsieur Sarbaba pane kolego. Yes, thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. A vám děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl jenom velice stručně se zapojit do diskuse, když jsem si teď všechny poslechl. Jenom několik poznámek. Za prvé, my všichni víme, že musíme eh, žít eh, se skutečnostmi. A skutečnost je současný eh, víceletý finanční rámec a to je asi to maximum, co se dá udělat. Tečka. Myslím si, že bychom si všichni přáli, aby bylo více k dispozici. Nicméně jde ne o to, co se děje teď, a Myslím si, že to, co tady teď máme, tak eh, to myslím je dokonce více, než jsem očekával, eh, to, co se navrhuje v tomto přeskumu. A při dobré vůli by to šlo. Ale to není snad to nejdůležitější. Já bych se chtěl spíše zaměřit na budoucnost, protože už nám dochází čas. Eh, hlavních městech členských států se nakonec bude rozhodovat o tom, jaká bude budoucnost této unie. My se snažíme maximálně, my v tomto výboru říkáme každý den eh, představitelům v hlavních městech, ano, tohle je třeba dělat, ale zároveň my musíme eh, převzít odpovědnost za to, abychom dělali maximálně to, co máme dělat. Ale zajímá mě to, co bude po roce 2020. Už jsme málem v roce 2017. A pokud eh, jsme sami k sobě opřímní, pak to období po roku 2020 bude naprosto rozhodující pro budoucnost eh, eh, Evropské unie. Potřebujeme v podstatě revoluci v rozpočtování a doufám, že členské státy tak rozhodnou a doufám, že dnes zase vyšleme takový signál. A nakonec bych chtěl říci na základě toho, co tady vidím, že bylo by lépe, kdybychom teď drželi všichni pohromadě. Děkuji. Ne, pan předseda nemá mikrofon. Děkuji. Pokud někdo další si nepřeje vysloubit, pak s dovolením paní předsedkyně, já bych chtěl uvítat eh, to, že skutečně tento návrh eh, je velice inteligentní. Pokud tomu všemu dobře rozumíme, pak stropy se nemění. Nicméně některé marže nebyly využity a e, rozpočtová praxe, jak vy říkáte, by se měla změnit tak, aby byla pružnější. A ehm, Samozřejmě musíme si uvědomit, že tady jsou rada, e, komise parlament a e, nástroj flexibility. Vlastně by měl být nad eh, úrovní záva- stropu závazku z eh, několik plateb a budeme se snažit do konce tohoto přeskumu toto všechno zajistit. A eh, také tam zakotvit to, o co šlo parlamentu, aby bychom byli nad těmi stropy, jak pokud jde o závazky platby. Samozřejmě zjednodušení je skutečně věc vysoce žádoucí, protože Evropa Eh, se neprezentuje v tom nejlepším světle zbytku světa na základě toho, jak funguje. A mnohé hospodářské subjekty už vlastně ani nečekají od Evropy pomoc, protože je to příliš eh, časově náročné a protože eh, komise často dělá posuzování ex ante. Čili kontroly by se měly dělat až posléze, nikoli před. Pokud jsem vám správně porozuměl, pak eh, řada závazků eh, ještě nebyla rozhodnuta a pravděpodobně je to proto, že jsou příliš komplikované. Možná, že tady také nepadla rozhodnutí z toho důvodu, že eh, hospodářské subjekty mají za to, že podpora financování ze soudržnosti, z fondu soudržnosti nepokrývá všechny její potřeby. Krom toho členské státy eh, mají pocit, že také je třeba skutečně jinak eh, benefitovat z těchto fondů. 80 rozpočtu jde do českých členských států. Ptám se, co to znamená, že členské státy možná budou muset čerpat z 2020 nástroj na propojení Evropy a tak dále, aby se dosáhlo příslušné flexibility potřebné pro fondy soudržnosti. Pokud se otevřou tato vrátka, pak se zase smrsknou prostředky, z nevy, ty, ty nevyužité prostředky nebo možnosti jejich dalšího využití a pak bude třeba rychle eh, navýšit rezervy. Myslím si, že Eh, asi mm, členské státy třeba by nebyly, neměly být nuceny eh, převzít na sebe dluhy eh, na budoucí financování. Můžeme snít, ale samozřejmě, že většinou vše problémy zastávají, když se na věci podíváme do podrobností. Prosím, můžete na to odpovědět? Děkuji vám moc krát za komentáře, otázky a za obecný přístup. A k, tě, k té myšlence, že sice míříme vysoko, ale přitom nezapomínáme e, na situaci v terénu. Já se omlouvám, že jsem nezačala e, hned od začátku poukazovat na dva velice jednoduché body. Za prvé, eh, respektování stropů. Eh, náš návrh revize eh, je v mezích těch stropů. A za druhé, což ale neznamená, k tomu se ještě vrátím, že nejsou tlaky na to, abychom dělali více pro zvláštní nástroje, speciální instrumenty, abychom vyřešili problém, který máme už dlouho. Za druhé tedy, odkud se ty peníze berou? Do značné míry eh, je to z nealokovaných rezerv v okruhu 2 a okruhu 5. To jsou hlavní zdroje. Jsou to čerstvé peníze nebo ne? Tak e, samozřejmě je to v rámci obálky závazků definované e, víceletým finančním rámcem, ale jsou to peníze, které z hlediska e, programů jsou dodatečné. Pro ty programy to jsou nové zdroje čerstvé. A k tomu bych chtěla připojit eh, jednu výstrahu týkající se pravé adicionality. Ta je dvojí. Za prvé, eh, pokud se nám povede přimět radu k souhlasu eh, s nouzovou rezervou ze závazků, tak to bude dodatečné k tomu, co zatím máme. A bude to něco, s čím jsme nepočítali, na co jsme nespoléhali v dosavadní rozpočtové praxi. Za druhé, pokud se nám podaří přimět radu k souhlasu se zdvojnásobením nástroje pro flexibilitu a s rezervou pro e, nouzovou pomoc, tak to samozřejmě e, vygeneruje 750 milionů, které bychom jinak neměli. Nejvýraznější faktor u, eh, nikoli u závazků, ale u pladeb eh, bude pocházet z rozřešení názorového rozdílu mezi některými členy rady, ne všemi, ale některými členy rady a komisí a parlamentem ohledně toho, zda platby na zvláštní nástroje patří nad strop anebo pod strop. Jak víte, Až doteď jsme se na tomto bodě nedokázali shodnout a e, využíváme skutečnosti, že ještě máme čas na to, než se to vyřeší, e, abychom e, dělali to, co nám tak e, jde. A sice tlačili ten problém před sebou a snažili se řešit evropské problémy. Nicméně e, přijde čas e, v roce 2019, kdy už to nebudeme moct hrnout před sebou. Nám by se spíše líbila střízlivá a seriózní diskuze teď. A naším doporučením by bylo dát tyto platby nad stropy a to s velice přímočaré logické příčiny, a sice, že platby mají následovat závazky. A pokud se shodneme na tom, že závazky jsou nad stropem, tak se těžko smiřuje s tím, že platby jsou pod stropem. Tohle není technická otázka, to je politická otázka, tak jako některé další body té debaty. Ptali jste se mě, eh, jaká je počáteční jaká je výchozí nálada v radě tak eh, není těžké vysvětlovat, že eh, Rada se kloní spíše k tomu, aby proběhl přeskum a nikoli revize, tedy review a ne revision. A eh, při mých návštěvách na radě Ecofinu ministři nejenom zemí čistých plátců projevovali velice malou ochotu pro revizi Nicméně jsme došli k závěru, že pokud máme navrhnout měkkou revizi, neboli revizi, která by dodržovala tu červenou linii, že nesmíme jít nad strop, tak by objektivně existoval prostor pro debatu. A my bychom argumentovali na základě dosavadních diskuzí s radou. Zejména pokud jde o zcela zřejmý fakt, že se nám hromadí priority, eh, aniž bychom k ním měli alokované zdroje. A tyto priority velice často předkládá rada. Co by definovalo úspěch či neúspěch? Eh, upřímně řečeno, bylo by to to, do jaké míry přesvědčíme radu, že eh, náš závazek k tomu, že budeme pevně trvat na prioritách, včetně negativních priorit, že, že, to, že ty jsou skutečné a že naše snaha řešit problému je také skutečná. Nám se vždy velice dobře dařilo přijímat nové mandáty a nové priority. Máme rozpočet, kde už velice dlouho eh, mají nové priority otevřené dveře, ale potom už staré priority jaksi nemají kudy odcházet, nemají východ. A my musíme eh, poměrně eh, rázně sáhnout k tomu, aby ten dům byl vyváženější, aby měl vchod i východ, protože to potom dává eh, důvěryhodnost oběma stranám eh, rozpočtového orgánu. Mně je samozřejmě naprosto jasné, že nás čeká ještě hodně práce, eh, nás všechny. Práce na důvěryhodnosti strany výdajů. Dosáhli jsme velice dobrého pokroku, a musíme neúnavně pokračovat. Protože pouze pokud eh, tak učiníme, bude možné se otevřeně dívat i na stranu příjmů eh, s cílem eh, navýšit podíl skutečných vlastních zdrojů. Tento termín tu padl několikrát a my jsme na skupině na vysoké úrovni se tím, se tím velice vážně zabývali. Já jsem e, členkou této skupiny, tak jako kolegové Timmermans a Moskovisi. A e, v této skupině na vysoké úrovni jsme došli k jasnému závěru, že na této planetě není šance navýšit pravé vlastní zdroje, pokud neprokážeme kvalitativní zlepšení na straně výdajů. Neboli Takže tady nesmí nějak ledabile lehkovážně se vynakládat peníze, a naše odpovědnost eh, se tím vlastně eh, zvýší, zejména odpovědnost vůči občanům. Byly vyjádřeny značné obavy ohledně toho, zda tady opravdu slaďujeme ten manévrovací prostor, který máme s těmi nejdůležitějšími prioritami. A já bych začala něčím, o čem, jsme, o čem jste se zmiňovali nejčastěji, iniciativa pro zaměstnanost mládeže já uznávám, co jste říkali mnozí z vás, že miliarda eh, ročně by eh, zajistila kontinuitu. My máme dvě miliardy, ne jednu. Jednu z tohoto balíčku a jednu ze sociálního fondu. A chtěla bych znovu zdůraznit, že pokud Itálie, Řecko a Španělsko jsou odhodlaní eh, bojovat s nezaměstnaností mládeže, tak eh, mají k dispozici 4,6 miliard, které mohou využít na tento účel. Takže eh, není důvod eh, nemít miliardu ročně, pokud se sjednotíme a pochopíme, že nemůžeme jaksi jít nad ten strop a každá z těch položek, kterou jsem vám prezentovala, je dostatečně legitimní na to, aby byla přijata. E, my kolegové v komisi e, podpořili e, návrh zejména proto, že měli pocit, že je férový že tam nejsou žádné prostory pro zákulisní dohody, že otevřeně zkoumáme objektivně priority a snažíme se najít co nej, nejférovější a nejvyváženější cestu. Proto si myslím, že těch 4,6 miliard musí být zahrnuto do této debaty klademe-li si otázky, kam ty peníze jdou. E, pokud jde o ty další programy, tak e, ano, my jsme se snažili obnovit e, výši rozpočtu tam, odkud jsme brali peníze pro EFSI. Snažili jsme se, jak to šlo, tímto návrhem posílit tyto programy. Bohužel nás zasáhla obrovská migrační krize, která vytvořila na rozpočet tlak, který předtím neexistoval. A my se tedy musíme podívat na všechny problémy současně a pokusit se o co nejvyváženější přístup při rozhodování. děláme něco, nad čem parlamentu velice záleželo. A sice eh, uznáváme, že finanční nástroje eh, v, eh, v Connecting Europe Facility nefungují příliš dobře a některé z nich přesouváme do druhého EFSI něčeho, a něco z toho přesouváme na granty. Takže zase tohle je v zájmu vyváženého, racionálního, pří, promyšleného přístupu Pak eh, zazněla otázka na tu rezervu, kterou chcete eh, vytvořit. Eh, takže kolik to má být peněz, odkud a na co? Kolik peněz? Z minulosti máme precedens, že to má být v řádu miliard euro, takže to můžeme brát jako strop a podívat se na to, kde mezi čtyřmi a nulou můžeme zvolit tu správnou výši. A na co e, by to šlo? Definovali bychom e, krizové indikátory. Já nechci, abyste říkali, ono to jde jenom na tuhle krizi. Protože za posledních 7-8 let e, jsme zjistili, že krize jaksi přicházejí velice nezvány a nezdvořile. Nečekají, až budou na řadě, neklepají u dveří a tato rezerva nám má vytvořit bezpečnostní polštář, až přijde příští krize. Nevím jaká, nevím odkud přijde, ale vím, že přijde. Až nás tato krize postihne, eh, tak už budeme poučeni ze současných krizí a bude to takový tedy eh, záložní mechanismus. Otázka také je, eh, co jsme se tedy naučili, jaká je naše strategie v oblasti uprchlíků a migrace. Eh, já jsem říkala už dříve, že v Evropě si musíme eh, jaksi přičítat více zásluh za to, jak zvládáme tuto šokovou situaci. Já neznám žádnou jinou zemi nebo region, kdy kam by mohlo přijít za jeden rok 1,8 milionu lidí a nevytvořilo by to obrovský šok. ale postupně s určitými sice chybami a učením jsme vytvořili harmonizovanou, harmonizovanější sociální ochranu, takže země už si nejsou tak vzdálené. Eh, uvědomili jsme si důležitost ochrany vnějších hranic a toho, abychom věděli, kdo k nám přichází a uznáváme, a předseda Juncker to dnes řekl, že vnucovat eh, Vnucovat jednolitý přístup k přijímání uprchlíků všem je špatně. My musíme akceptovat, že jsme rozdílní, naše kapacity, naše kulturní parametry jsou rozdílné. A uvědomujeme si, že musíme více bojovat proti kořenům, prvotním příčinám migrace. A pokud e, zjistíme, že uprchlíci v Jordánsku nesmějí pracovat, tak oni v Jordánsku nezůstanou. Pokud ale vytvoříme mechanismus usnadnění obchodu, eh, která umožní vznik eh, firem pro uprchlíky, které by měly eh, přístup na náš trh, tak pak by možná Jordánsko změnilo postoj. Takže to je ten učící proces, který probíhá a, já, a my podle něj uspůsobujeme naše řešení tak, aby bylo systematičtější, e, silněji e, na, na vnější i vnitřní dimenzi. A proto můžeme s, s důvěrou říci, že na to dáváme 3,9 miliard. E, pak jste se ptali na vazbu mezi investicemi a pracovními místy. Jinými slovy, EFSI eh, se netýká pouze investic, EFSI se týká také pracovních míst a eh, pro mladé lidi by bylo možná lepší, kdyby pro ně vytvářel příležitost soukromý sektor, než aby my prostřednictvím veřejného sektoru jsme se snažili vytvářet pro ně nějaké programy, které by vytvářely pracovní místa. Takže tady se musíme zabývat různými způsoby, jak řešit problémy Evropy ty. To je cesta, kterou se musíme pustit. A pokud jde o tu představu, že ty programy e, jsou propojené, e, nejsou to jaksi každý, každý na svém vlastním písečku. E, já uznávám tu otázku, jestli ten projekt eh, Wi-Fi for You je skutečně vhodný pro veřejné peníze. My jsme eh, diskutovali s našimi rozpočtovými odborníky a dospěli jsme k závěru, že tady potřebujeme harmonizovat přístup v Evropské unii. Přístup k vytváření přístupu na Wi-Fi pro naše občany. Eh, nechceme, aby Estonsko bylo království Wi-Fi, zatímco bulharský venkov má 70, 60 až 70 lidí, která nemá vůbec nic digitálního. E, navrhujeme tedy, a možná to tak znělo, když to e, pan předseda říkal, nejde o přístup zadarmo všem, e, protože takhle to nejde, takhle to není správné. Navrhujeme pilotní program 50 milionů plus 70, které už tam jsou a byl by to systém, který by urychlil kapacity eh, na veřejných místech, aby byly centrem inovace. Bude to systém voucherů a já doufám, že to, ne, že to ne, u, uvázne na technické stránce. Já na to nejsem expert, ale pokud máte k tomu nějaké připomínky, tak to bude velice vítáno k otázkám e, rumunského kolegy, tak ano, je, je potřeba uh, udávat interview v Rumunsku a Bulharsku, protože tady nejde o to, že by, se těm, že by se těmto zemím odebíraly peníze. Jde jen o to, že pokrok není takový, e, jaký by měl být a uh, nemůžeme proplácet účty. Ty peníze jsou, přijdou, ne, nepřijde se ani o halíř, ale samozřejmě je zapotřebí ty peníze utrácet. Dejte mi něco, co bychom mohli proplatit, prosím protože pokud ne, tak eh, někdo další se bude ptát na to, na co se ptal pan Novakov, myslím na ten sklus eh, v platbách. My ho velice úspěšně zkracujeme, zmenšujeme a do konce letošního roku zmizí, tak jak jsme plánovali. My monitorujeme pokrok, ale pokud neurychlíme implementaci nových programů, tak můj následník narazí na úplně stejný sklus, bude mít úplně stejný problém jako ten, který jste popsali. Já si uvědomuju, že nebudu důvěryhodná, pokud se nezmíním o Brexitu, protože na ten jste se ptali v několika otázkách a moje odpověď zní takto. Krátkodobě eh, v dohledné budoucnosti se nic nezmění, protože všechna práva a povinnosti eh, ohledně eh, rozpočtu, rabatu, plateb Spojeného království zůstane stejná. A je potřeba počkat, co vlastně Velká Británie řekne, jak to chce a jaké budou rozpočtové následky. Pak se bude vyjednávat a pak se někam dostaneme, doufáme že tam, kam chceme. Tím myslím, že se nám povede v, v obtížné situaci dosáhnout co nejlepšího výsledku pro Velkou Británii i pro Evropskou unii. Já vůbec nechci spekulovat o tom, jestli to bude znamenat eh, méně peněz, co budeme dělat, jestli bude méně peněz, protože zkrátka nevíme. Nevíme, jaký model si Spojené království vybere a jaké budou jeho rozpočtové důsledky. Ale můžu vám říci, že my nesedíme se založenýma rukama. Samozřejmě se tím zabýváme, mám tady svůj tým, pracujeme na tom, ale je na Velké Británii, aby přišla a řekla, chceme to takhle. A to bude ten moment, kdy začne vyjednávání. Tak teď určitě jsem některé body zapomněla. Ano, FC, jestli je transparentní nebo ne. My s napětím čekáme na výsledky hodnocení, od, od něj se dozvíme o FC eh, velice mnoho a domníváme se, že pokročilejší tržní ekonomiky rychleji využijí výhody FC což musí být korigováno zvláštními opatřeními, která už zavádíme. Více poradenských služeb pro méně tržně vyvinuté regiony. A samozřejmě chceme, aby prostředky šly tam, kde je jejich potřeba nejvyšší. V příští fázi také zavádíme eh, větší zaměření na klima, energetickou účinnost a nastavíme indikátory, které eh, doufáme, že v té vyzrálé fázi nám eh, umožní vyšší dopad EFSI na Evropu. Pokud jde o gender, Tak eh, samozřejmě provádíme studie toho typu, jaký jste zmínila, ty nám pomáhají identifikovat, jestli e- z evropského rozpočtu je zacházeno s muži a ženami stejně. Pokud jde o eh, mainstreaming eh, klimatu, tak mohu říci, že máme 20% cíl a máme 18,6%, takže od něj nejsme tak daleko a doufáme, že posílení programu, jako je Horizont 2020, eh, nás posune směrem vzhůru. Více výzkumu znamená více energetické účinnosti, více obnovitelných zdrojů. K otázce Afriky. Já si myslím, že čím více bude pro evropské podniky atraktivní investovat do Afriky, tím více Evropanů tím směrem zamíří. My eh, ztrácíme partnery v tomto regionu, to vidím, když tam cestuji. Myslím si ale, že se to nestane pouze o oficiální rozvojové pomoci. Tady jsou Číňané velice efektivní, oni přebírají velké investiční projekty, uzavírají velké smlouvy a naše podniky se o tamtud spíše stahují. A my jim potřebujeme pomoci k většímu pocitu bezpečnosti. A právě tady ten návrh na záruku nebude nutně na škodu. Tak tím bych skončila. Určitě jsem neodpověděla na všechno, ale e, samozřejmě se e, ještě ozveme. Ještě dva velice důležité body na závěr. Jeden z nich se týká toho, co říkal pan Sarvama. Musíme se snažit o úspěch a úspěch znamená správně nastavit očekávání. Správně nastavit očekávání e, znamená skombinovat ambice a dobře podložený realismus. Protože pokud eh, ztratíme radu, tak těm bude stačit eh, pouhý přeskum. Tak potom nebudeme v dobré pozici. A za druhé, ke zjednodušení. Prosím vás eh, o to, aby naším protěžkem ve vyjednávání byl pouze jeden výbor protože pokud to bude rozprostřeno přes všechny výbory a všechny výbory budou mít nějakou roli, tak to začne jednoduše a skončí to složitě. Takže prosím vás, eh, a na to tež, eh, a o to tež prosíme i radu. Samozřejmě vyslyšíme všechny názory, ale prostřednictvím jednoho okna, prosím že děkuji vám za projevený zájem. Ještě něco zásadního jsem opomenula, pane předsedo? Ještě něco, co si myslíte, že bylo důležité možná ty možnosti členských států, které nevyužívají dostatečně ten potenciál týkající se využívání fondu pro soudržnost? To znamená, aby tyto prostředky mohly využít na programy Horizontu 2020, Erasmus, Connecting Europe Facility a tak dále. Ano, takže to je skutečně velice dobrý bod, dobrá poznámka. My chceme, aby členské státy tuto obálku, tyto finanční prostředky například i ze společné zemědělské politiky a soudržnosti využívali a podívali se na tu možnost využívání pro ty uh, cíle pro skutečně ty potenciálně kvalitní cíle, to znamená výzkum, vývoj nebo ta facilita eh, Connecting Europe. To znamená, že poté bychom se mohli podívat na to, jak skombinovat právě tyto kvalitní projekty, které budou mít co možná největší dopad. Vy, kteří jste hovořili o další Eh, víceletém rámci, myslím si, že již zde bychom měli zahájit naše úvahy. Samozřejmě, že musíme si položit velice seriózní otázky a úspět můžeme pouze, pokud eh, začneme s touto otevřenou a upřímnou debatou brzo. A nyní úplně výjimečně, pane Fernandési, máte 30 vteřin to byla, víte, to je pouze taková otázka na paní komisařko. Pane předsedo, já nevím, já budu hovořit francouzsky, zda by mě mohla poslouchat paní komisařka. Já trošku, trošku rozumím francouzsky, řekla paní komisařka. Čele. to znamená, že to zjednoduše by mělo být i na straně parlamentu. My jsme vaším partnerem, byste to od nás i požadovali. A proto se ptám, zda to znamená, že nás čeká dobrá zpráva ze strany komise, a to ta, že EFSI a nařízení finanční a to všechno, že to znamená, že i pro nás, pro Evropský parlament, budeme mít pouze jednoho, vlastně jeden protějšek, jeden kontaktní bod na straně komise. A ještě paní Kresle, paní Kresle, která Samozřejmě víme, že chce, aby ten eh, finanční, to finanční nařízení bylo co možná nejjednodušší. Odpověď velice jednoduchá. Ano, u toho finančního nařízení budeme mít, ano, toho jednoho, budeme mít jednoho partnera, kde máme tak kde je ten můj člověk, Olivie To je moje pravá ruka, ředitel, který se právě zabývá finančním nařízením. Olivie je nesmírně kreativní, talentovaný, pracovitý, ano, čili, ano, tam už končí veškerá legrace. Pokud jde o to nařízení, o schválení parlamentem i radou, mm, mně se zdá, že komise přichází s takovými dalšími jakými Ehm, pravidly. Já jsem viděl takový dokument, který má asi 100 stran a že různí pracovníci, opravdu komise, skutečně to tam teda vyčerpalo úplně do poslední litery. Možná i tam by vás čekala ještě trošku práce. Pane Olbrichte, paní Toma, spolu s chtěli byste to nějak ještě ukončit tuto naši rozpravu? Paní Toma, rovněž ne. Takže ještě jednou srdečně děkujeme za odpovědi ke všem těm prvkům. Ano, já si myslím, že doufám, Erasmus je k dispozici, že ty finanční prostředky jsou neustále zde. A když se obrátíme na národní agentury, tak nám řeknou, že ve srovnání s tím hodnocením těch kvalitních projektů nejsou schopni pokrýt více než polovinu těchto projektů. To znamená, že když se ptáme našich občanů evropských a ptáme si, co to znamená pro vás Evropa společná. Většina z nich odpoví Erasmus, čili to nám říkají. Prosím, prosím abyste právě tuto rozpočtovou, rozpočtovou položku, abyste na ní nezapomínali a samozřejmě i na učňovské vzdělávání. Děkujeme, děkujeme, taky děkuje paní komisařka. Milí kolegové, kolegyně, a my pokračujeme, my pokračujeme, protože máme na našem pořadu jednání další věci, ovšem ta nejdůležitější se Eh, nejdůležitější bod se týkal právě přeskumu víceletého finančního rámce v polovině období. A nyní rovnou dávám slovo kolegovi Estebanovi Konzálesovi Ponsovi, který pohovoří o zprávě, která se týká uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení pro Ericsson. Děkuji, eh, pane, předsed, pane předsedo. Jak jste právě řekl, já budu předkládat eh, Eh, návrh eh, zprávy. Týká se to uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci žádost Švédska. Eh, žádost přišla v březnu 2010 a jedná se o 2560 pracovníků, kteří přišli o práci a měli bychom uvolnit prostředky ve výši 3,5 milionů euro, což představuje 60 celkových nákladů činností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 Toto množství by nám umožnilo, abychom měli zhruba, udrželi zhruba 900 pracovníků a bylo by možné tedy je znovu integrovat na pracovní trh. My jsme posoudili tuto zprávu, respektive komise, a ta v, v roce 2016 eh, září usoudila, že podmínky jsou na místě, aby bylo možné uvolnit příslušné prostředky. Je tedy eh, protože došlo k částečnému nebo úplnému uzavření uzavření některých výrobních podniků. Eh, jedna výrobní hala byla úplně zavřena. Je to se firmu Ericsson. Samozřejmě, že ten má stejnou situaci, s jakou řeší mnohé podniky na světě. Je to důsledek krize, zpomalení, a také důležitá konkurence ze strany azijských konkurentů a má to i třetí důvod. Tento podnik totiž snížil produkci hardwareu, kterou se zabýval zhruba 30 let. Proto tedy profil pracovníků, kteří přijdou o práci, je poměrně pomocný podobný. Vzájemně jsou to pracovníci, Eh, kteří už nejsou jaksi eh, v první mládí a i tak by měli problémy. Švédské úřady také vyčlení prostředky, aby v nejzase, nejvíce zasažených oblastech doplnili tyto eh, fondy a má tady být celá řada opatření. A nebudu už dále zabíhat do podrobností, pouze bych rád zdůraznil, že tento fond, fond některak nenahrazuje závazky, které má podnik podnik podle národní legislativy nebo kolektivních smluv. Týká se to restrukturalizace podniku nebo sektoru jako takovému. Vzhledem k okolnostem a vzhledem k tomu, že skutečně, jak jsme si uvěřili švédská žádost vyhovuje podmínkám pro uvolnění prostředků, jsme proto, aby navrhl náš rozpočet, náš výbor, aby tyto prostředky byly uvolněny tak, aby co nejdříve to mohlo být eh, eh, dáno k dispozici Švédsku. 16 září je termín pro předkládání pozměňovacích návrhů a těším se na vaše případné náměty. Děkujeme, pane zpravodaji. Nějaké dotazy? Není-li tomu tak, harmonogram nám pan Pons zrovna ještě upřesnil a rád bych řekl, že stínový zpravodajové, to znamená ty další sekce pro rozpočet pro rok 2017 to začne až po vše schůzce, takže prosím, abyste se neznepokojovali. A ještě bych vám rád ale řekl, že do 17.30 budeme mít tlumočení. A nyní rovnou dávám slovo Georgiosi Kristosovi, který pohovoří o uvolnění prostředku z Fondu Solidarity pro Ionské ostrovy. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Máme tady před sebou návrh zprávy eh, uvolně, navrhující uvolnění prostředků z Fondu Solidarity pro finanční podporu po eh, katastrofálním zemětřesení v Řecku, které se odehrálo v listopadu 2015 a zasáhlo tři jonské ostrovy Levkada, Kefalonia a část Itaky. A Dva, dva lidé bohužel zahynuli, několik bylo zraněných a došlo k rozsáhlým škodám infrastruktury těchto turisticky významných ostrovů. A tady tedy máme to, co podle našich kritérií můžeme popsat jako regionální pohromu, regionální katastrofu. Je třeba tedy uvolnit tyto finanční prostředky a to proto, abychom mohli příslušnému regionu pomoci, aby se mohl ekonomicky rozvíjet. Celková částka eh, je proto 1,6 milionů euro, které navrhujeme. Je to jenom malá část celkového jaksi účtu, který budou muset vyplatit národní a na e, regionální e, orgány, to je totiž 65 a 66 milionů euro. Musím vám říci, že ta navrhované uvolnění nebude představovat eh, nutnost pozměňovacích návrhů eh, eh, k rozpočtu 2016 ani pozměněný rozpočet. Na základě toho, co už jsme slyšeli, zdá se, že toto všechno momentálně se velice striktně postupuje při zprávě rozpočtu. Proto jsem pro, abychom co nejrychleji schválili tento návrh komise, abychom tak projevili i naši solidaritu se zasaženým řeckým regionem. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Merci. Děkujeme. Nějaké dotazy nebo poznámky? Není-li tomu tak? Tak tím To znamená, že skutečně tak, jak pan zpravodaj nám navrhoval, dospějeme k rychlému rozhodnutí. A nyní hlasování. Zde máme zpravodaje pana Fernandese, který je zpravodajem pro rozpočet za rok 2016. Ne, já jsem pouze eh, jednu otázku, pane předsedo, já už jsem o tom problému hovořil, je to informace, komise zde ale není, já teda budu hovořit právě o tomto tématu. Tam komise vlastně poslala částku, takovou autonomní 98 milionů eur do nového mechanismu takové té urgentní naléhavé pomoci v rámci Evropské unie. To je všechno v rámci těch 10%. Ale je to v podstatě takový způsob, kde obešli Evropský parlament. Já vám připomenu to, že my jsme akceptovali tuto novou linku těch 100 milionů, pokud to nebude mít dopad na implementaci relokace uprchlíků. A nyní najednou zde máme AMIF, který byl zredukován, tato částka, aniž by Evropský parlament vůbec byl informován. A pro to si myslím, že tyto částky, tyto takové autonomní částky, které mají dopad na rozpočet a především ty, které mají dopad na priority Evropského parlamentu a které jsou zásadního charakteru, například eh, zde to je právě těch 98 milionů eur, takže skutečně Evropský parlament by měl být informován, protože si myslím, že je to vlastně určitý, určitý způsob měnit kumulativním způsobem rozpočet aniž by rozpočtový orgán k tomu mohl něco říci. Dokonce by mohlo dojít k takovým případům, že to jde proti stanovisku Evropského parlamentu. A pokud dojde k dvěma takovým částkám, které byly poslány tímto způsobem, víte, ono to pro parlament představuje opravdu veliký problém. Já to zmiňuji ještě jednou, tuto problematiku, a proto bych rád trval na tom, že Evropský parlament v těchto případech musí být informován, i když se jedná o legální částky. Parlament vás podporuje, vážený pane zpravodaji. Myslím, že zítra dopoledne tam bude eh, komise k dispozici na její schůzi a já eh, skutečně mm, budu mít možnost tam, myslím, že budu mít tři minuty k dispozici a že bych mohl, a takže tam nebudou zítra, nebudou tam. Já si myslel, že budu moct vystoupit zítra, tam nebudou. Zítra tam nebudou k dispozici, takže to bude potom na té další schůzi, to znamená na začátku eh, října. Pane Depré, máte slovo. Pane Depré, to znamená ty další ostatní oddíly. Dvě drobné částky, není to nějak zásadní, pane předsedo, jednak ombudsmana, jednak účetní dvůr. Takže účetní dvůr to bylo asi 80 tisíc eur ze dvou rozpočtových položek na podporu překladu. Proč o tom hovořím? Protože na jedné z předchozích schůzí jsem mm, eh, hovořil o tom, že oni požadovali 126 tisíc a že to odůvodnili tím, že účetní dvůr musel navýšit překlad trendy, protože došlo k navýšení počtu speciálních zpráv. A proto doufám, že zástupce zde je mezi námi účetního dvora, aby nás informovali o jednotlivých kritériích, pokud jde o výběr těch speciálních zpráv, protože já jsem v tom dokumentu viděl, že tam došlo opravdu k značnému navýšení těchto zvláštních zpráv. Pokud by nám mohl soud poslat alespoň minimální nějaké objasnění, tak proti tomu nebudu se nějak bránit. Takže vážený pane kolego, za, za, chcete nebo možná i pan Maňka by chtěl ještě vystoupit k tomuto bodu? Prosím. Pan předseda. E, děkuji, pane předsedo. Ani já nemám problém s podpořit tento návrh. Určitě překlady jsou důležité, ale principiálně bych se chtěl také zeptat auditoru na jednu věc. Přesně před deseti lety Auditor připravil zprávu, kde zjistil, že pokud instituce potřebuje něco nechat přeložit a kdyby využila, využila služeb jiné instituce, pak bychom společenství ušetřili ročně 11 milionů eur. Chci se zeptat, zda eh, z účetní dvůr a ostatní instituce se chovají tak, že když mají eh, vrchol aktivity a nestíhají překládat, zda si nejprve ověřují, zda jiná instituce nemá náhodou volné kapacity. Děkuji za slovo, vážený pane kolego. A nyní se obracíme na zástupce účetního dvora, který by odpověděl na otázku pana Depré a pana Maňku. Děkuji za slovo. Otázka pana Depré. My samozřejmě nepracujeme jenom na těch na těch výsledcích auditu, ale zároveň i stanovisích a to, co si přeje Evropský parlament. Dvakrát ročně jsme měli takovou konferenci s, se zástupci komise a hovoříme o tom a s různými výbory a ptáme se, kde chtějí, aby došlo k nějakému hlubšímu auditu, speciální zprávě a tak dále. A například E, i před Vánocemi parlament chtěl, aby došlo k takovým konkrétním auditům a to potom vyústilo v speciální zprávy. Účetní dvůr samozřejmě, že my to poté samozřejmě předložíme i výboru pro kontrolu rozpočtu v průběhu roku. Podíváme se na to, zda všechny ty prostředky a všechny ty potřeby byly začleněny do nového programu účetního dvora, čili diskutujeme to s vámi. A pokud je o využívání těch společného využívání překladatelských služeb, ano, děláme to. My už jsme se obrátili například i na radu, i na komisi. V konkrétních případech využili jsme tyto eh, služby i když zde jsme požádali o ty transfery pro externí překlady, především, abychom pomohli těm malým eh, jazykům, kde mají omezené prostředky. To víte, že například nejde o angličtinu, němčinu, francouzštinu, Eh, ale eh, eh, například do takové urgentní, konkrétní potřeby v těch malých jazycích. Dobře, a nyní se obracím ještě na našeho pana zpravodaje. Děkuji za slovo, děkuji za odpověď účetního dvora, protože víte, o, oni nám vlastně na konferenci předsedu některé informace zaslali, to znamená, že já proti tomu již nyní nemám žádné výhrady. Dobře, takže pokud nejsou žádné jiné připomínky eh, ze strany ostatních eh, členů, tak eh, to schvalujeme. Ombudsman, ano. Pane předsedo, tyto transfery nepředstavují nějaký veliký problém. Je to 138 a 138,9 tis, teda 138 900 Eh, eur, které by mohlo pomoci v oblasti informatiky. Dále jsou tam nějaké možnosti pro eh, novou budovu ombudsmana, která bude k dispozici a pár takových drobných postů ještě, čili myslím si, že tyto částky jsou odůvodnitelné a myslím si, že bychom je mohli schválit. Bohužel eh, to je poznámka bez mikrofonu pana předsedy. Pan předseda pořád bez mikrofonu. Máme jednu budovu, ale to půjde rychle, aspoň já myslím. Jde o budovu eh, Evropské služby pro vnější činnost a sice v Jižní Koreji. Eh, momentálně se tam nachází eh, delegace v S-Tower. Problém té S-Tower je, že tam je pronajato, pronajato 16 a celé je to větší, to znamená, že se musí přibrat 12. patro. Chystají se renovační práce a poté, co členské státy měly zájem zřídit velvyslanectví v té stejné budově, a tím pádem vlastně to, ten návrh zní poměrně rozumně. Náklady e, jsou e, oproti té staré budově e, nikoli vyšší, ale velice mírně nižší, de facto stejné. E, sice bude potřeba dvou dalších zaměstnanců a e, více prostor, tak připojí se tam Česká republika, Lotyšsko, e, Chorvatsko a zájem má také Finsko a Dánsko. se nastěhovat do té stejné budovy, tak že Žerard mě nechce poslouchat, už by chtěl jít domů, tak já řeknu zcela eh, jednoduše, že pokud stínoví zpravodajové nemají žádné eh, výhrady, tak ty celkové náklady jsou 163 eh, tisíc, na zařízení 110 milionů, potom 56 milionů. To všechno je zcela e, v pořádku, e, potřebujeme více peněz, nebude nás to stát o nic víc, takže já si myslím, že to tak může projít. Že pokud pan předseda nemá nic proti, tak bychom to tak mohli odsouhlasit. Non, non, mais moi j'avais, je sais pas pourquoi, il y avait une rumeur qui est... Promiňte, Eh, bylo mi řečeno, že budete chtít trošku odložit tuto problematiku, ovšem řekla jste nám nyní, že se to již analyzovala, že se vám zdá, že je to v pořádku. Já jsem jenom podala informaci. Eh, já si myslím, že eh, tady jde o vlastně správně započítané 3 miliony u tohoto tématu a ten zbytek je velice rozumný tady teda jde o, ten, o tu chybu 3 miliony. To si myslím, že by se nemělo v budoucnu stávat, ale jinak si myslím, že to je to jediné, co k tomu se dá říci. Bien, y a-t-il des questions? Dobře, ptá se pan předseda, zda jsou nějaké dotazy. Takže oni se tam teda spletli, ty 3 miliony, to byla chyba. Tak nyní to je vlastně vyrovnané, když se podíváme, kolik nás to stálo, například v Jižní Koreji, ty budovy, tak si myslím, že v podstatě toto není něco, co by znamenalo další výdaje pro nás a proto bychom to mohli odsouhlasit. Nikdo teda proti tomu není, takže prosím zvedněte ruce, kdo je pro tuto zprávu, kde je někdo proti, zdržel se. Výborně, takže jednomyslně jsme to schválili a tím jsme vyčerpali dnešní pořad jednání. Uvidíme se zítra ráno v 9 hodin na našem výboru. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji a tím končím dnešní zasedání.